příště, když vystoupím, tak eh, a když budeme o takovém tématu rozhodovat, tak to musíme udělat řádně. Děkujeme, vážený pane zpravodaje, ti jsme ukončili tuto debatu a hlasovat budeme ve středu v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. To jsou jednominutové projevy. Paní Záborská má slovo jako první. Merci, madame la présidente Evropský soudní dvor. Evropský soudní dvůr pro lidská práva minulý týden rozhodl, že pokud chce zdravý člověk vykonat eutanázi, stát má pro toto vytvořit podmínky, jinak porušuje článek 8, Evropské, 8 Evropské umluvy o právo na soukromí. Přitom článek 2 této umluvy zaručuje právo na život pro každého člověka právo na eutanazii jednoduše nemůže být v souladu s touto úmluvou. Potvrzuje to i právní situace drtivé většiny členských zemí. Pokud povýšíme právo na soukromí nad právo na život, zničíme přirozenou hierarchii práv, která jsou ukotveny v úmluvách. Proto vyzývám kolegů, kteří při tvorbě evropských norem ignorují potřeby přirozené rodiny, aby si podrobně předčítali rozsudek v případě gros, protože pokud staří lidé, kteří jsou zdraví na těle i na duchu, nevidí důvod, proč dále žít, je to signál, že rodinné vazby mezi našimi generacemi se rozpadávají. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkujeme nyní pan Perelo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poukázat na škody, které trojka, zejména pan Barroso, uškodily na zdraví a životě milionů Evropanů, a to díky politice úspor. Například tady se odjímají nemocným protézy v nemocnici, protože to, na to nejsou finanční prostředky, aby se zaplatili. Toto již nejsou politické akce, to jsou kriminální akce, které se obrací proti životu lidí. Musíme skoncovat s touto politikou, skoncovat s tím, že miliony Evropanů eh, tady eh, trpí a již si nepřejí takovéto metody. Měli bychom se zaměřit na sociální stát, na vzdělávání pro mladé lidi, na pracovní místa, tak, aby Evropská unie byla eh, místem důstojný pro život člověka. Paní Hák. Děkuji. Uprostřed nejhorší krize v Irsku máme pouze dvě naděje, to znamená export a zemědělství. Momentálně zemědělství zasáhl nedostatek krmiv vzhledem k výjimečnému počasí. To začalo už v druhé polovině roku 2012 a dnes to ještě pokračuje. Velké části naší země, zejména můj volební okrsek, vlastně nezaznamenají vůbec žádný růst plodin, velmi nepříznivé počasí a velké ke srážky. To znamená, že nemáme žádnou novou trávu, nemáme žádnou siláž a tato krize eh, může pokračovat klidně až do příštího roku. Eh, snažíme se ad hoc importovat eh, krmiva z Velké Británie a Francie, rostou ceny a v podstatě vůbec neplynou úvěry a zemědělci a jejich dobytek stojí skutečně na pokraji katastrofy. Odhady jsou, že irské zemědělství toto bude stát více než jednu miliardu euro. Proto bych ráda vyzvala irskou vládu, aby okamžitě začala čerpat prostředky z Fondu Solidarity, aby zemědělství pomohla. Děkuji paní Di Martini. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, tragédie eh, v Janově, v přístavu, kde zemřelo devět lidí u svých stolů, a to tedy v prostředí, kde měli mít zajištěnou bezpečnost, je něco, co se vůbec nemuselo stát. Už mnoho let tam byly velké problémy, a e, faktem je, že tento přístav musí e, nakládat se stále většími a většími loďmi, které se tam musí otáčet, ačkoliv v přístavu vůbec neproběhly ty změny, které by byly pro, pro e, provoz takovýchto lodí zapotřebí. Lidé, kteří za to byli zodpovědní, své úkoly nesplnili. Faktem je, že šéf každého takovéhoto velkého přístavu v Evropě by měl vědět, co má dělat. Nesmí to být pouze politik, který je do funkce dosazen, aniž by cokoliv věděl o tom zaměstnání nebo o zodpovědností z něj. Momentálně probíhá vyšetřování a myslím si, že i z naší strany bychom tuto věc měli vyšetřit. Děkuji. Um, Děkuji za slova. Na dalším setkání byl Belt skupiny by mělo proběhnout v, v Anglii mělo by se tam hovořit o ehm, je to vlastně výroční setkání, je to summit nejvýznamnějších a nejbohatších lidí v oblasti politiky, financí, biznesu. Největší tajemství, které se toho týká, je to, že mainstream ehm, noviny se prostě rozhodli o tom od roku 45 vůbec neinformovat. Ovšem v tomto věku internetu vlastně nemáme žádná tajemství a já si myslím, že já jsem požádal všechna tato média i v Británii, zda o tom chtějí informovat a proč ne, tak mm, proč tomu tak není. A zároveň jsem požádal i policejní okrsek dané oblasti na základě čeho mm, policaj, policajti mm, zde vlastně fungují v rámci této aktivity, a kdo zaplatí účet za tyto policejní eh, služby. Děkujeme. Pan Mejer má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V Evropské unii by mělo být právo na bydlení základním právem a ne zbožím. Bohužel to tak není. V mé zemi ve Španělsku 400 tisíc osob Eh, přišlo o bydlení a přitom soudní dvůr říkal, že hypoteční zákon ve Španělsku porušuje Evropskou směrnici z roku 1993. Evropská komise by zde měla být velice bdělá, neboť skutečně bydlení je základním právem v Andaluzii. Regionální vláda se pokusila toto prosadit a zavést zákon, který by zaváděl právo na bydlení pro všechny občany, tak, aby nemuseli žebrat o bydlení. Mlčení, které se týká hypotečního zákona z roku 93, nesmí vést k tomu, že budeme proti zákonu v Andaluzi. Děkuji panu Mejerovi, pan Brons má nyní slovo. Děkuji. Eh, pojmy proevropský a protievropský se často používají jako eh, zkrátka těsnopis pro, pro EU a proti EU. Já upřímně řečeno myslím, že antievropský je pojem eh, dosti urážlivý jako pouze souhrn lidí, kteří jsou proti EU nebo proti vstupu do EU. Je to entita náboženská, entita hodnotová, entita historická. Eh, Evropská unie se ze všech snil snaží přijímat imigranty z, třetí, z třetího světa a snaží se podporovat globalizaci. Eh, svým způsobem je tedy sama Evropská unie protievropská, protože její vlastní politika sama tuto různorodost v Evropě zničí. Pakliže k nám přichází nějaký imigrant z třetího světa, nestává se novým Evropanem, který nahrazuje, který nahrazuje eh, nově narozená miminka, naopak přetváří části Evropy na třetí svět je to právě globální kapitalismus a související ideologie, která e, toto podporuje, protože lidi považuje pouze za produkční faktory. Děkuji. Děkujeme. Pan Mikulesku má slovo. Děkuji za slova. Vážená paní předsedkyně, já bych rád uvítal iniciativu Evropské komise zahájit debatu o klimatických změnách v Jižní a Východní Evropě. Je to dobrá iniciativa, cílem je získat kvalitní informace o tom, jak bojovat proti tomuto fenoménu. Rumunsko, země, kterou zastupuji, ovšem nebyla zahrnuta do této veřejné rozpravy, i když je vystavená náporu klimatických změn, extrémním klimatickým záležitostem, fenoménům, které jsou čím dál tím častější více než 400 tisíc hektarů v jižní části naší země se může změnit na poušť, je ohroženo a já doufám, že tato rozpráva bude opravdu dobrá a celá Evropa by poté z toho mohla těžit. Děkujeme, paní Dančela má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Způsob, jak jakým došlo k rozvoji v posledních letech, poukazuje na nedostatky naší ústavy, ale i dobré části, které byly misinterpretovány. Právě proto potřebujeme novou ústavu, která bude lépe regulovat vztahy mezi institucemi. Revize ústavy by neměla být pouze pod tlakem většiny a právě proto naše vláda požádala Benátskou komisi tak jak tomu bylo i v roce 2003, aby připravila analýzu a své stanovisko k tomuto textu, který by měl připravit náš ústavní výbor mezinárodní a nespochybnitelné instituce tímto způsobem zajistit, tak aby všechny ty prvky, které podstoupí revizi, plnily evropské standardy nejde o zneužívání většiny nebo prosazování názoru většiny eh, na úkor menšin. My hovoříme o ústavě pro budoucnost a ne pro minulost. Děkujeme. Paní Jana Kudakis je dalším řečníkem. Děkuji za slovo. David Beck se narodil v, v mém okrsku v Londýně a zemřel, když loď Sheffield byla potopena v, u Argentiny v roce 82 bylo mu 26 let, když zemřel. Eh, získal medaily za odvahu, za odhodlanost a za snahu zachránit. 255 eh, našich vojáků zemřelo a více než 700 eh, bylo zraněno v, v, u Falkland v, u tohoto našeho území. A e, je mi líto, že jsme neakceptovali to, co dokonce EU e, klasifikuje jakožto naše e, britské území a že ignorujeme dokonce i snahu našich lidí na těchto ostrovech, kteří chtějí, aby byli součástí naší země. Já se chci omluvit i těm 245 rodinám, které přišly o své Eh, eh, členy rodin a jakékoliv negativní um, poznámky, které, jsme zazněli, které zde zazněly, eh, jsou nevhodné, proto bych chtěla připomenout to, že Falklandy, a to bych chtěla připomenout nám všem, Falklandy jsou naše britské. Děkujeme, paní Suza má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eduardo Barroso řekl, že úsporné opatření dosahají svých militků, i když politiky rozpočtové kázně jsou správné, že nejsou držitelné z hlediska politického a sociálního. A druhý den Eh, vlastně odporoval sám sobě a říká, že úsporná opatření jsou nezbytná. Ať tedy říká, co říká, je jasné, že úsporná opatření eh, mají za výsledek sociální strategii, recesivní spirálu, která vytváří čím dál tím více recese. Eh, poté, co portugalský ústavní soud zrušil mnoha opatření, která se týkají rozpočtu od trojky, nyní Evropská komise chvází portugalskou vládu za to, že zasplnila závazky konsolidačního po gramu komisi nezajímají ani pracující, ani důchodci, ale pouze úspadná opatření. Proč to tady takto vypadá? Momentálně 82% eh, v Portugalsku chce, aby buď to se skončilo s Memanet trojkou, či si je vyjednovalo znova. Eh, podíváme se na to, jak to vypadáme. Myslím si, že by bylo lepší vrátit slovo z rozhodování a slovo zpět občanům a občankám. Děkujeme. Pan Banky má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V říjnu 2013 eh, končí platnost eh, směrnice, která se týká kvality termálních lázní. A zde je třeba jasně konstatovat, veškeré země, které země Evropské unie mají standardní termální lázně, kde eh, poskytují odpovídající léčebné kůry. Potřebujeme na toto jasné standardy a předpisy, protože termální lázně to je obrovský proklad pro určitou zemi. Existují totiž jisté choroby, které mohou být eh, léčen pouze pomocí termálních lázní, pouze pomocí léčebné vody a dalších eh, léčebných opatření. Je důležité proto tedy mít jasné standardy, aby občané věděli. Děkujeme. Paní Sarbu má slovo. Děkuji za slovo. V roce 2010 já jsem byla jednou z autorů usnesení, které žádalo um, zákaz kyanidu um, v těžbě. Přijali jsme to v Evropském parlamentu a já jsem na tom trvala i v různých jiných dopisech, deklaracích. Ovšem komise mi řekla, že nechce pokračovat v řešení tohoto tématu. I přesto to vyvolává u nás mezi našimi občany velké obavy. Stávající legislativa je revidována a když hovoříme o těchto nebezpečných látkách, měli bychom se věnovat této problematice. Obracím se proto na Evropskou komisi, jestli veliké riziko, především v těžbě využívání kyanidu, je problematické a proto bych chtěla, aby komise přišla se zákazem v této oblasti. Děkujeme, pan Čarnecký má slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové. Již uběhlo více než uběhla více než tři léta po tragickém leteckém neštěstí v Rusku u Smolensku, kde zahynul polský prezident a téměř 100 zástupců polské politické intelektuální a vojenské elity. Ostat zbytky z letadla, rovněž černá skřínka z tohoto letadla se i nadále nachází na území Ruské federace, nebyly navráceny Polsku. Vyšetřování tohoto případu eh, postupovalo velice pomalu a eh, můžeme se domnívat, že ruská strana úmyslně brzdila průběh vyšetřování. Myslím si, že nátlak mezinárodní veřejnosti, rovněž Evropského parlamentu, by zde byl nutný, abychom vnesli světlo do celé záležitosti. Děkuji a slovo má nyní. Teď jsem se trošku ztratila, takže pane Kusasi, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Politika eh, pro dělnickou třídu a vlády v Evropské unii se pomalu posouvají k tomu, že se odbourávají předem odsouhlasené tarifní smlouvy. Masová nezaměstnanost a chudoba, kterou tuto způsobuje, je pro naši společnost tragédií, protože se, naopa- že, protože se proti eh, dělnictvu používá stále více násilí. Rasismus a xenofobie, fašismus a extrémní pravicová hnutí tak bují. Eh, Nová demokracie a pasoková vláda v Řecku čelí mnohým stávkám, eh, například stávkám zaměstnanců metra nebo stávkám učitelů. 98% eh, těchto stávek bylo soudy označeno jako nelegální. Ve Španělsku například pak vidíme ten přístup, že je zde snaha zničit lidi, kteří zastupují dělnickou třídu dané země. Podobné věci se dějí v Portugalsku. Eh, zde se lidem dávají obrovské pokuty, dokonce se lidé posílají do vězení. Nicméně eh, tato lidová hnutí nebudou zastavena. 22. května pak proběhne soud se zástupci komunistické strany a odborového hnutí a uvidíme, co se stane, zda se práva respektují nebo ne. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo paní Tun. Merci beaucoup. Děkuji za slovo. Nezlomného dążenia do... Skupení Memorial je znamení, jak se snažíme dobrat eh, pravdy eh, Pan Čikorský, ministr zahraničí Polska, se zmiňovat o aktivitách tohoto spolku. Cílem je nejenom nám připomínat události, které, kterým docházelo během diktatury, ale je to také způsob, jak ukázat, jak každodenně je možné bojovat za svobodu médií, jak je možné podporovat politické vězně a uprchlíky. My zde v Perlovském parlamentu máme iniciativu, která Spolek Memoriál chce jmenovat eh, za kandidáta Nobelovy ceny. Já vás prosím, podpořte tuto iniciativu, neboť Memoriál je spolkem, eh, který bychom, který bychom měli podpořit, neboť nám ukazuje, jak můžeme se poučit z minulosti, vyvodit ní závěry a jak můžeme převzít odpovědnost za lidská práva. Děkuji paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Španělská vláda naplánovala škrty o oblasti zdravotnictví, kultury a vzdělávání. Toto je novou kapitolou, která vede ke stále větší nejistotě. A u jazyku, který se týká uh, tisíců Aragoněnů, Aragončina a katalonština jsou všeobecně uznané jazyky. A nyní tady dochází k omezování i dalších minoritních jazyků, které by v podstatě měly být chráněny. Máme tady lapa pro katalanštinu, lapí pro argonštinu. Toto bylo nyní omezeno a týká se to nás všech, paní předsedkyně. Chci požádat tento parlament, aby toto odsoudil, jak to již učinil v případě ostatních minoritních jazyků. Eh, vláda aragonské oblasti, namísto toho, aby naslouchala přání tohoto parlamentu, se stále ještě zasazuje proti těmto jazykům, místo aby je chránila, tak nyní se tam hovoří jazykem, který, o kterém žádný Aragoně nemůže říct, že by to byla aragonština. Děkuji. Děkujeme slovo na paní Andrakis. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, když se podíváme na problémy našich pracujících lidí, vidíme, že neustále narůstají tyto problémy, vidíme, jak se zneužívají tyto lidé a jak na druhé straně bohatnou jisté skupiny, které se chtějí zbavit kolektivního vyjednávání a všech těchto podmínek. Dále zde máme Bílou knihu z roku 2012 o penzích, která, na kterou bude zaměřen další útok. My prostě by se měli zajistit to, aby nedošlo k zásahům do těchto systémů sociálního zabezpečení, tak aby tyto monopolisté nebyly schopny převzít eh, odpovědnost za penzijní fondy našich občanů jenom pro svůj vlastní profit a zisky. Prostě Eh, mě, lidé by měli žít za lepších podmínek, než mít pouze 300 eur měsíčně. To není dostatečné, aby, mohlo, aby si vůbec mohli dovolit lékařskou péči. Je to útok na pracující, na obyčejné lidi a my, naše řecká komunistická strana, je proti tomuto šílenému systému. Musíme mít Eh, bezplatný, bezplatné zdravotnictví, sociální zabezpečení a zajistit to, aby naši lidé mohli žít opravdu v kvalitní život i v penzi. Děkujeme, pan Winkler má slovo. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jazyková rozmanitost je velice ceným statkem Evropské unie a odráží také kulturní rozmanitost naší unie. Momentálně máme 23 oficiálních jazyků a kvůli krizi se musí v evropských institucích šetřit a e, došlo k ke schodě na tom, že se musí snížit rozpočet, ale třeba si jasně říct, kde se chce šetřit. V parlamentu neustále slýcháme o tom, že ty méně využívané jazyky by se měly dostat do pozadí ku prospěchu těch třech hlavních jazyků. A na výboru regionů má mít dokonce, e, má dojít dalším omezením. To je špatné rozhodnutí, neboť to omezuje demokratický charakter našich institucí. Máme 27 členských států, brzy budeme mít 28 členských států, máme 30, 23 oficiálních, brzy 24 oficiálních jazyků, veškeré evropské ofic jazyky mají rovné postavení, jsou si rovné, ano. Shodli jsme se na tom, že chceme šetřit, ale v rámci šetření nesmíme zapomínat na to, že nesmíme ohrozovat demokracie a integraci. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní. Ano, a ráda bych je uvítala mezi námi, protože bude vystupovat úplně poprvé, takže ji mezi námi vítám. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Opravdu je velikou ctí pro mě být zde mezi vámi jakožto poslankyně Evropského parlamentu a vlastně jsem první malčanka, která byla zvolená do tohoto prestižního a důležitého orgánu v tomto turbulentním politickém, ekonomickém období v Evropě by měl náš parlament vyslat jasný signál evropským občanům o tom, že jsme zde pro ně a že tento parlament je na čele mm, snahy mm, a vyřešit tyto obtíž, toto obtížné období, co možná nerychle. Já, vážená paní předsedkyně, se budu snažit i v rámci výboru Ekon o to, aby Evropa vybředla z této krize. A proto, abychom dostáli tohoto cíle, nesmíme ničit naše ekonomiky přehnanými úspornými opatřeními, ale spíše se věnovat udržitelnému rozvoji a investovat do něj. Je pro mě privilegiem využít této příležitosti a sloužit občanům Malty i Evropskému parlamentu. Proto udělám vše, proto abych bránila zájmy Malťanů, ale i evropských občanů transparentním způsobem tak, jak je ode mě očekáváno. Děkujeme paní Mici a já jsem vám dala i trošku více času a nyní se dívám na paní Niebler. Paní předsedkyně, děkuji. Ráda bych hovořila o tématu základ olivového oleje. To velice hýbalo naším německým tisky, tiskem. V budoucnosti nemůže otevřeně stát na stole žádný olivový olej. 2014 má vstoupit spatat odpovědějící za zákaz Evropské unie, řekla mluvčí komise. Otevřené karafy s olivovým olejem jsou potom přísně zakázány. Olivový olej musí stále, citují, být v uzavřené nádobě, která není znovu použitelná. Tak toto může stát na stolu, konec citátu. A e, já jsem se ptala mluvčího komise, zda tedy po olivovém oleji budeme mít nařízení o, o octu, osoli, pepři či nalevenému vínu. A on mi odpověděl, že rozšíření na další potraviny je možné. Já využívám svůj čas, abych se zeptala komise, co chce komise lidem eh, v Evropě ještě dále předepsat. Nemáme náhodou v Evropské unii jiné Evropy, které bychom měli řešit. Eh, je skutečně důležité se zabývat konvičkami s olevovým olejem na restauraci stolích v restauracích. To je tedy mé téma a prosím eh, paní komisařku, aby toto téma si tedy odnesla do gremia komisařů. Děkuji. Děkujeme. Vážená paní kolegyně, a nyní dám slovo, kde jsme to skončili. Není tady, není tady. Paní Smolková má slovo. Děkuji pěkně za slovo. Děkuji mnohokrát za slovo. Přesně za rok se budou konat volby do Evropského parlamentu. Současní poslanci, kteří se rozhodnou opět kandidovat, budou moci pouze velice obtížně zodpovědět voličům některé otázky, které se týkají fungování Evropské unie. 9. května při oslavách Dne Evropy jsme na náměstích, v ulicích měst, na tribunách hovořili o výhodách a fungování Evropské unie. Lidé mají dojem, že Evropská unie je tu pouze pro dobré občasy a ne pro období finanční a hospodářské krize. Voličům těžko vysvětlujeme, proč schválíme finanční pomoc rok a půl po přírodní katastrofě, proč nejsme schopni konkrétně pomoc mladým lidem, aby našli zaměstnání a uplatnění. Proč? Proto říkám, na místo kampaně zkusme rychle rozhodnout ve prospěch lidí a při rozhodování o rozpočtu na nové finanční období nezapomínejme na mladé lidi a podpořme programy jako je Erasmus, Galileo nebo program přeshraniční spolupráce. Děkuji mnohokrát. Děkuji a slovo má nyní paní Kleva Kekuš. Děkuji, paní předsedkyně. Před rokem, když jsme hovořili o Sixpacku, balíčku šesti legislativních opatření, jsme komisi zadali úkol implementovat makroekonomickou rovnováhu. Z tohoto důvodu jsme připravili určité makroekonomické faktory, kterými se pak členské státy měly řídit. Pokud jde o stávající situaci ve Slovensku, bych ráda informovala komisi, že při analýze makroekonomických nerovnovách byste měli tyto indikátory také dodržovat a sledovat je. Spekulací už zde bylo ze strany všech možných jiných aktérů dost. Rádi bychom teď pro změnu viděli analýzu, která není založena na spekulaci, ale založena na makroekonomických indikátorech, na kterých jsme se shodli. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo pan Gutierrez. Není zde. Pan Tabaždí má slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych hovořil o tom, že zde máme různé DPH pro potraviny v členských státech, zatímco v Maďarsku je to 27% u většiny potravy, největší v Evropě, v Rakousku pouze 10 a v Polsku 5%, pokud jde o potraviny. Maďarští socialisté na základě tohoto polského příkladu navrhují snížit DPH u potravin na 5% v Maďarsku. Vysoká DPH u potravin je opravdu takové semeniště pro černý trh a brání rozvoji našeho zemědělství. Vláda pana Orbana by měla být spíše na straně těch nejchudších a zredukovat jejich daňové zatěžení, zatížení. Ty miliony těch nejchudších potřebují pomoc. No a nyní jsme ukončili tuto část jednomintových projevů. Ovšem, my měli bychom. Není, bohužel budeme muset přerušit na chviličku, protože se zdá, že zpravodajové jste nebyli, ale jste, vidím zpravodajku, takže opravdu jste včas dorazila, vážený, vážená paní kolegyně, a proto se můžeme rovnou věnovat vaší zprávě práva žen v přistupujících balkánských zemích. Samozřejmě, že vám dám chviličku, abyste se posadila takže a potom samozřejmě okamžitě vám dávám slovo. O, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, já to vezmu anglicky, když dovolíte. Já jsem se právě hra, vrátila z hlasování, omlouvám se všem za